Okay, ladies and gentlemen, let's start. Das macht keinen Sinn. Takže začneme, již dále čekat nebudeme, to nemá smysl. Já vám děkuji, že jste se dostavili na naši dnešní druhou část kůze, že jsme se zde opět společně sešli a můžeme se věnovat dalšímu bodu na pořadu jednání. Já bych chtěl uh, zde přivítat pana Rehemu. Doufám, že jsem to jméno vyslovil správně. Naprosto správně, Reheman. Což je správní ředitel PEREKu, což je Grémium evropských regulátorů pro elektronickou komunikaci. Často vlastně spolu se usneseme na takovéto orgánu, na takovémto zařízení, jsme přesvědčeni o její důležitosti, pak tedy ta celá věc se realizuje, začne pracovat a pak si ovšem klademe právem otázku, jak to tedy vypadá s těmi konkrétními osobami, které tam pracují, jak to tedy vypadá s náplním jejich práce a proto jsme vás, pane Rehemane, pozvali. Velice vám děkuji, že jste přijal naše pozvání a dal bych vám nyní slovo, abyste nás krátce uvedl do problematiky a potom budou mít kolegové příležitost vám klást otázky. Prosím. Děkuji, já přejdu do angličtiny. Velice děkuji, dámy a pánové. Velice děkuji, že mám příležitost, abych se e, zúčastnil vaší schůze a že, vás, že se tady mohu podělit o své názory na nový úřad Berek a také o tom, jak je to s jednotným trhem, e, co se týče telekomunikačního trhu. Já nyní kandiduji na místo správního ředitele úřadu Berek. Jedná se tedy o Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Nejprve bych se stručně představil a potom vám dám prostor na vaše otázky. Pracuji asi 20 let v oblasti eh, těchto telekomunikací a asi třetinu z tohoto času jsem pracoval v jiných zemích, než je země, eh, kde jsem se narodil. A co se týče mé motivace, proč se vlastně hlásím na tuto funkci, tak já bych se chtěl vrátit zpět do tohoto stoprocentně mezinárodního biznesu a chtěl bych také se podílet na eh, té, na té přeshraniční a té nadnárodní úrovni regulace elektronických komunikací v Evropě. Co se týče mého, mých zkušeností, tak vystudoval jsem eh, řízení, obchodní řízení, mám také postgraduální titul z obchodní eh, školy v eh, Holandsku. Mám také 20 letou praxi, 14 let z toho jsem pracoval v eh, managementu. Měl jsem asi, řídil jsem asi 260 pracovníků a náš rozpočet byl asi 6,9 milionů eur. Co se týče tohoto odvětví, tak mám zkušenosti z různých odvětví ale od roku 1997 působím zejména v telekomunikacích a rovněž také v informačních technologiích. Takové mé nejbližší pracovní zkušenosti eh, té práci v Bereku eh, by mohly být eh, to, když jsem působil jako předseda vnitrostátního regulačního úřadu v Estonsku. Dále mám také různé zkušenosti a praxi z prodeje, z marketingu, z služeb pro zákazníky a myslím si, že Berek bude zejména podpůrnou organizací. Eh, úřad Berek eh, má podporovat ostatní. A myslím si, že bych tedy rád vedl tým, který bude podporovat globální telekomunikační činnosti, velké firmy a Myslím si, že řízení takových podpůrných týmů eh, jsou také cenou zkušeností i pro úřad Berek. Kromě toho, že jsem se tedy, že mám praxi z řízení lidských zdrojů a také z řízení eh, obchodního, tak mám také ještě eh, praxi eh, z projektového řízení a, a to z různých zemí. A myslím si, že vždycky je dobré, aby e, lidé měli pro, e, vlastně prakticko, praktické zkušenosti z projektového řízení a je velice dobré, pokud máte tento praktický přístup k projektům a pokud je umíte řídit. Nyní mi ještě dovolte několik slov o, mezinárodních, o mých mezinárodních zkušenostech. Hovořil jsem o tom, že asi sedm let společně s mými Eh, nebo strávil jsem asi 7 let v, v zahraničí, částečně jsem studoval, eh, působil jsem ve více než deseti zemích. A ještě co se týče mých, mých manažerských eh, metod, tak já si myslím, že takový nejlepší manažerský styl je takový styl, když manažer dokáže um, přizpůsobit své metody managementu Eh, demokratickým metodám a snaží se najít eh, určitý konsensus a snaží se zaměřovat na cíle organizace, také záleží na kontextu té organizace. Je také důležité, eh, aby vycházel i ze zkušeností kolegů a svých podřízených. Tyto metody jsem se snažil používat. Určitě Dávám přednost eh, řízení založenému na konsensu, snažím se propagovat otevřenou komunikaci, pozitivní otevřenou atmosféru, pozitivní otevřenou kulturu ve firmě, ale jsou tedy určité situace, kdy také můžete mít pouze omezené rozpočty, omezené lhuty, eh, také třeba někdy pracujete s kolegy, kteří nemají dostatek zkušeností a tam potom je nutné zapotřebí um, využít možná trošku direktivnější metody. Dále, co se týče e, ještě takových mých e, hodnot, které bych chtěl prosazovat, tak zaprvé je to profesionalismus, profesionalita. Snažím se um, také tedy dávat ty um, vlastně hodnoty a cíle firmy před své vlastní také si myslím, e, pro, pro mě samotného e, je důležité, abych před sebou viděl určité cíle, to mě motivuje a to mě také žene dopředu. Co se týče managementu, tak já přistupuji korektně a spravedlivě ke všem kolegům. E, také mm, kladu velký vliv na rozhodovací procesy, na otevřenou komunikaci, snažím se o prostředí, kde nepanuje žádný stres, a co se týče ještě mé motivace pro funkci do úřadu Berek, tak eh, co se týče tedy té funkce administrativního nebo správního ředitele, tak jak už jsem říkal, já sám se dokážu motivovat, motivují mě eh, snaha dosáhnout určitých cílů, určitých také i rád eh, mám, když jsou určité, mm, když jsou určité termíny, jsou určité uzávěrky, to mi pomáhá v motivaci. Myslím si, že je to dobré i pro úřad Berek, protože tedy úřad Berek má být především profesionální podpůrnou konzultační organizací. Děkuji za pozornost. Děkuji vám velice za tato úvodní slova, pane Hermane. A nyní bych rád poskytl příležitost kolegům, aby se mohli zeptat na to, co je zajímá. Jako první má slovo paní Del Castillo. Děkuji. Je nám velkou, jsme velice potěšeni, že zde můžeme mít kandidáta na eh, tuto funkci v rámci úřadu BEREK protože Berek je již dlouhou dobu součástí mého života, dokonce delší dobu než těhotenství, delší dobu než 9 měsíců. Já jsem byla zpravodajkou pro Berek a nebylo vůbec jednoduché celou tu záležitost dovést až do konce, opravdu dotáhnout tu koncepci a myslím si, když to tak nadnesu, že to byl poměkud obtížný porod protože od začátku nebylo úplně zcela jisté, jak by toto grémium mělo vypadat, jakým směrem by se mělo ubírat. Měly mu být svěřeny důležité kompetence, pak tam šlo o jakési o ty měkké zákony. Měla to být taková doprovodná organizace pro komisy a také pro národní regulační úřady. Měla eh, podporovat tyto orgány při výstavbě trhu pro elektronickou komunikaci, která, který měl být otevřený, eh, měl být sjednocený, harmonizovaný a konkurenceschopný. Takže Berek je na světě a nyní se musí postavit na své vlastní nohy, musí se naučit žít a fungovat. Takže já se v podstatě nechci ptát na nic, co se týká Bereku a těch kompetencí. Myslím si, že tomuto tématu se věnovat nebudu, ale měla bych takovou prozbu. Chtěla bych vás poprosit, abyste z Bereku udělal organizaci, která bude opravdu podporovat konkurenceschopný trh. Trh elektrických komunikací. Berek je pouze dalším krokem, protože dříve v Evropě jsme méně pouze národní regulátory, nebyla tam jasná definice, nebylo to jasně uspořádáno, nebyly tam ani finanční prostředky, ani lidské zdroje. Takže já si myslím, že jsme opravdu pokročili směrem vpřed. Kompetence Bereku jsou definovány v regulačním rámci a tímto způsobem máme možnost, existuje možnost ovlivňovat komisi a také má Berek možnost ovlivňovat i národní regulátory protože konec konců v podstatě jde o to, aby národní regul- regulátoři spolupracovali a jak si se spojili v určitém mezinárodním nadnárodním orgánu a tímto způsobem měli možnost jak si vyhlédnout za hranice svých vlastních národních trhů a otevřít si své perspektivy. Takže Berek by neměl není agenturou, ale v podstatě by měl fungovat ve smyslu, agentury, bude vypracovávat zprávy, pak tam jsou ještě další činnosti, to pak závisí na konkrétním případě. Rozhodně je důležité, aby byl vytvořen konkurenceschopný evropský trh v tak důležitém sektoru pro budoucnost hospodářství a společnosti, jako jsou elektronické komunikace. Před rokem, jak bylo řečeno, bylo toto gremium založeno Tady jsme měli ten telekomunikační balíček a nyní se stále ještě nacházíme v hospodářské krizi. Z tohoto pohledu je opravdu rozhodující, jaká bude činnost tohoto grémia. Musíme se podívat, jak to bude vypadat. Bude se digitální společnost rozvíjet dál, nebo se spíš budou prohlibovat ty rozdíly, které již existují? Je to v podstatě takový vysokorychlostní vlak, který nestaví. Někteří sedí v lokomotivě a ti ostatní, kteří do vlaku nedostoupili, tak prostě ten vlak jim ujede a to není možné. To si Evropská unie nesmí nechat dovolit. Proto je tak důležitý rozvoj digitální společnosti a Gerek má v tomto poli rozhodující úlohu. Já, a o tom jsem přesvědčena, budete muset zvládnout úkol, který je opravdu vysoce, vysoce důležitý. Je to jeden z nejdůležitějších cílů Evropské unie. Máme takový strategii EU e 2020 a digitální agentu, agendu. Pak zde máme těch sedm symbolických cílů té strategie, těch nejdůležitějších, klíčových cílů. A na vás bude, abyste se snažil opravdu pokročit v celé oblasti, popohnat to vpřed. A mohu vás ujistit, partner, eh, Evropský parlament vás bude pro vás vždy partnerem, který vás podpoří ve vaší práci. Ještě jednou děkuji. Děkuji, říká pan předseda a nyní má slovo paní kolegyně Trautmann. Prosím. Le, le Děkuji, pane předsedu. Vážený pane řediteli, já jsem velice potěšená. že vám mohu popřát všechno dobré do vaší funkce, protože jste první zástupce orgánu, který je tak blízký našemu výboru ITRE spolu s kolegyní De Castillo. Máte před sebou dva ze tří mušketýrů telekomunikačního balíčku jsme pracovali s podporou různých politických skupin a já bych je zde chtěla všechny připomenout, protože je důležité zaručit tuto novou instanci a zaručit jí možnost, aby nalezla právní prostředky, kompetenci, nezávislost a to ve své pozici vůči Evropské komisi a zároveň, aby Evropský parlament měl možnost zůstat součástí její práce. Ve všech diskuzích s Evropskou komisí i s radou jsme viděli, jak užitečná je role Evropského parlamentu ve vztahu k regulačním orgánům. My si přejeme, aby regulační orgány posilovaly evropskou dimenzi těchto oborů Vyjádřili jsme to ve výboru ITRE v souvislosti s energií, s vytvořením energetické agentury. A i když jsme byli ambicioznější více v parlamentu než v radě, co se týče úloh eh, pro tyto orgány, to je ještě stále v jednání, ale chceme mít možnost hodnotit a formulovat doporučení. Samozřejmě nemůžeme nic nařizovat nebo rozhodovat. Berek je pro nás subjektem, který by měl znamenat určitý právní rámec telekomunikačního sektoru v Evropě. Měl by být v klíčových momentech zdrojem důvěry v okamžicích, kdy podniky mají investovat do infrastruktury. Také bychom si přáli, aby investovali také do technologií a nových služeb. Máte zásadní úlohu, protože jde o rovnováhu mezi našimi zeměmi. My jsme viděli, že mezi jednotlivými zeměmi existují rozdíly v pozicích vůči národním regulátorům. Tím, že tyto kompetence združíme, tím, že združíme znalosti, vytvoříme určitý rámec a my doufáme, že tento rámec Berek pozitivně využije. A vytvoříme skutečné soft law, takový evropský právní rámec, který bude fungovat stimulačně a stane se zdrojem právní jistoty pro podniky. Tento rámec tež pomůže vyřešit snad co Eh, konflikty, snad už v té preventivní fázi, tak aby tyto konflikty nemusely být před soudem. Možná, že časem nebudeme potřebovat regulaci, nebo alespoň ne v takové podobě jako dnes, proto chceme, aby fungovala pružně a spolehlivě. A v tomto balíčku musí být referenční rámec pro regulátory, který jim umožní, aby združili všechny úlohy a zodpovědnosti. Zároveň potřebujeme také praxi, protože být regulátorem znamená mít praktické zkušenosti a to je skutečně zásadní. Toto jsem tedy chtěla na toto téma říci. Už jsme měli možnost a blahopřeji novému předsedovi a členům tohoto nového úřadu. Doufáme, že spolu s dalšími regulačními orgány v Evropě budeme mít možnost využít tuto práci také během revize směrnice o telekomunikacích. A revize tak důležitého balíčku v tak důležitém balíčku je za, eh, v takové důležité době je zásadní věc, protože zde máme rámec strategie 2020 a ten balíček nařízení nebo na směrnice musí být vytvořeny pro ty, kdo je budou používat. Musíme odstranit jakékoliv dvojznačnosti a jistě se tedy budeme setkávat i v budoucnu v této souvislosti. Každopádně ta administrativní práce, ta zásadní práce Bereku, tu zde reprezentujete vy a vaše činnost a chci vám a vašim kolegům říci, že mnozí v tomto parlamentu vám v Bereku přejí mnoho úspěchů, protože my jsme jej bránili v dobách zlých. A děkuji. Děkuji vám. Zatím se nikdo další nehlásí, tak bych dal možnost řečníkovi, aby zareagoval na to, co zde zaznělo, pokud chcete něco říci. Uh... I was expecting questions, but... Já jsem tedy očekával spíše některé dotazy, ale tak děkuji za přání uh, hodně štěstí a děkuji za přání úspěchu. Myslím si, že ta funkce je výzvou a i tedy jak eh, jste zaznělo od eh, vážených poslankyň, tak i ten naše združení Berek je vlastně takovou velkou výzvou. My velice se těšíme na spolupráci s evropskými orgány a já jako správní ředitel i jako tedy vedoucí svého týmu. Budu, se budu snažit, eh, abychom vlastně i vůči vám byli tedy stejně vstřícní a stejně napomocní, jako nabízíte vy nám. Děkuji. Možná byste nám mohli ještě trochu vysvětlit, jak se, v jakých krocích bude postupovat další rozvoj, jaké budou ty procedury, jakým způsobem budete nabírat personál, jakým způsobem budete získávat prostory a jaké úkoly před sebou vidíte. Takže o to bych vás ještě podprosil. No, já bych chtěla jenom připomenout, že ještě nejsem zvolen do funkce, jsem teprve kandidátem. A o různých harmonogramech jmenování se ještě bude hovořit o, a také o harmonogramu mého jmenování. To znamená, další, e, dalším stupněm bude nábor pracovníků. Dále budeme také zřizovat e, úřad, co se týče přípravy infrastruktury a tak dále. Také jsme nebo máme zde zatím eh, otevřené výběrové řízení na dvě pracovní místa, která jsou velice důležitá. Ta výběrová řízení již probíhají. Už máme přihlášky, které se nyní budou posuzovat. Bohužel teď tedy eh, budou prázdniny, takže až vlastně v září proběhnou ty pohovory. A také připravujeme oznámení na další konkurzy, na další místa. No ale obecně mohu říci, že zatím se tak jakoby zařizujeme a zejména mm, tedy e, v letošním roce bude takovou tou první prioritou podpora samotných pracovníků a ke konci roku se budeme soustředit tedy na odborníky a doufáme, že úřad bude již plně fungovat začátkem příštího roku. Máme termíny Eh, mám, budeme vlastně do května 2011, protože do té doby musí být transponován nový regulační balíček. A to znamená pro naše združení Berek, že už by v té době bychom tedy měli fungovat, měli už bychom být eh, plně v provozu. Mm, neznamená to, že bychom nejprve nabrali všechny pracovníky a pak budeme čekat, až přijde nějaká práce, to ne. Spíše bychom chtěli uh, Eh, s tím náborem postupovat postupně a budeme vlastně postupně navazovat na to, jak se bude také, jak vlastně čím více bude přicházet práce, tak tím více budeme ještě eh, přibírat další pracovníky. Co se týče pravomocí a našeho združení, tak tam je zapotřebí určitá rovnováha mezi ústředním berekem a pracovníky, kteří budou pracovat na tom ústředí a také eh, je důležitá právě spolupráce s odborníky v jednotlivých eh, vnitrostátních eh, regulačních orgánech a také chystáme různé spolupráce s různými vyslanými odborníky. Budeme usilovat o rovnováhu. Otázkou je, jak přesně rozdělit tu práci, která kterou vlastně dělají odborníci v těch vnitrostátních národních regulačních orgánech a jak je oddělit od práce, která se má už dělat v tom ústředí, to ještě musíme, um, vlastně ty detaily musíme doladit a myslím si, že i vlastně během, eh, během té práce samotné, v tom rozběhu to pomalu zjistíme, protože nemůžete jaksi odčerpat všechny odborníky do toho ústředí, je také důležité, aby, abychom, aby, abyste byli různí odborníci, eh, odborníci na různé eh, prostředí, na různá konkurence, konkurenční prostředí, na um, různé další faktory. Takže ještě bude důležité ujasnit si vlastně ty role těch vnitrostátních regulátorů a toho ústředí Bereku. Hovořil jsem však, že naše združení má být především profesionální podporou pro všechny regulační orgány, včetně také eh, rady regulačních orgánů. Úkolem Bereku by mělo být odstraňovat různé nedostatky a My budeme tedy pod, poskytovat administrativní a odbornou podporu, tím pádem budeme také e, vlastně činí v různých administrativních úkolech a budeme se snažit, aby e, všichni ti odborníci, kteří budou pro nás pracovat, aby se věnovali těm e, důležitým úkolům a abychom využili jejich odborných znalostí. Děkuji. Má ještě někdo nějaký dotaz nebo nějaký poukaz? Pokud tomu tak není, Tedy pokud tomu tak není, tak bychom mohli uzavřít tento bod na našem eh, pořadu jednání a Opravdu velice děkuji panu Rehemanovi. Jsem si jistý, že během příštích let se ještě jistě potkáme a budeme moci se tedy přímo setkat. Já vám Eh, přeji vše dobré, přeji vám úspěch při vaší volbě a ještě jednou děkuji, že jste mezi nás zavítal. Chci se omluvit, že zde dnes nebylo bohužel tolik dalších kolegů, je to škoda, já ovšem s tím nic nenadělám. Měli prostě smůlu, nepoznali vás, nemohli se s vámi seznámit. My jsme měli to štěstí, že jsme u vaší návštěvy byli. Děkuji. Also sieben Jahre in Deutschland. Das war, das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 Okay. okay. Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme nyní museli ještě udělat změnu v našem programu, protože zástupce Španělska nám řekl, že nedorazí možná tak rychle, jak si myslel, ale možná, že to trochu uspíší. Protože ve Francii jsou určité dopravní problémy. Paní Trautmann, vy byste se o to měla postarat. Vždy jsou tam u vás nějaké dopravní problémy. Udělejte s tím něco. No dobrá. Takže další bod je prezentace studie energetický trh EU se zemním plynem a elektřinou, současný stav a provádění. Vítám zde Antona Ronmala a Matyase Altmana. Vítám vás tady mezi námi. Ich, I don't know, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen... Já teď nevím, kdo z vás začne. Dobrá. Takže já bych poprosil, pane Altmane, o vaši prezentaci. Studii máte k dispozici. Obávám se, že ne všichni kolegové si ji přečetli a proto jsme vás pozvali, abyste nám to vysvětlil. Prosím, máte slovo. Um. Um, Velice děkuji, pane předsedo. Takže co se týče této studii, tak studii zadal sekretariát výboru ITRE v prosinci loňského roku. Takže to znamená, že od té doby na ní pracujeme až do května, kdy jsme ji dokončili. Studii máte k dispozici, máte ji vytištěnou, také jsme připravili prezentaci a můžete si vytisknout, můžete získat i tu prezentaci, kterou jste dnes použijeme, tu PowerPointovou prezentaci. To znamená, hlavní cíl této, této studie byly to ty tři cíle. Za prvé, posoudit, eh, jak, jak, jak tedy bylo, došlo k otevření a dotvoření vnitřního trhu s energetikou, to znamená zjistit, jak to vypadá eh, s trhem, s elektřinou a zemním plynem v Evropě. Za druhé jsme chtěli také vlastně zjistit, jak to vypadá s prováděním a transpozicí druhého energetického balíčku a také jsme e, vlastně probírali třetí energetický balíček, který byl schválen v loňském roce Evropským parlamentem a dalšími evropskými orgány. Další krok je spíš strategický, nebo z toho strategického hlediska je asi nej, nejdůležitější. To je tedy posoudit, jak postupovat dále a doporučit další kroky pro budoucnost. Nejprve mi dovolte několik eh, eh, informací o tom, jak to vypadá s energetickým trhem, to znamená trh s elektřinou a zemním plynem, a poté předám slovo svému kolegovi Antonu Renoldovi, který vás ještě informuje podrobněji o těchto různých aspektech. Co se týče těchto co se týče tedy cíle tohoto, těchto trhů, tak ty cíle jsou dvojí. Za prvé liberalizace a za druhé integrace v rámci Evropské unie. E, e, nyní tedy uvedu některé ukazatele, které se toho týkají. Co se týče liberalizace, tak vidíme, že e, je na těchto trzích v Evropě je, můžeme využít koncentraci, abychom vlastně podle ní zjistili, jak, čeho jsme docílili. Vidíme zde, že na velkoobchodním trhu s energetikami vidíme, že všechny trhy v Evropě jsou ještě buď mírně, vysoce nebo velmi vysoce koncentrované. Znamená to, že došlo k určitému pokroku, ale ještě to není dostatečné, ještě to není dostatečná situace toho nebo dostatečný obrázek liberalizovaného trhu. Vidíme zde i některá červená místa, některá žlutá místa a pouze několik zemí má, eh, je vlastně zabarveno zeleně. A i ta zelená barva vlastně ještě není zcela. Je vlastně mír, mírná koncentrace. Nyní se můžeme podívat na počet eh, spotřebitelů, kteří přechází k jinému poskytovateli elektřiny. Jedno je to tedy počet všech spotřebitelů. Jsou to tedy jak domácnosti, tak průmysloví spotřebitelé. A zde vidíme eh, míru v objemu. Vidíme tedy, že velcí spotřebitelé mají velký dopad nebo mají zde velký vliv na té ilustraci. Vidíme, že ve všech 27 zemích, nebo vidíme, že ne ze všech 27 zemí máme informace, ale u těch zemí, o nichž máme informace, tak vidíme někde, že ta míra toho, eh, té změny toho poskytovatele je nulová. Jsou to zejména malé země, a pak jsou tam další země, kde je ta míra 2% až 12%, většinou je to 10, 12 až 14%, to jsou ty maximální hodnoty za rok. Ještě to stále není příliš velké a ještě musíme mít na paměti, že se jedná o vlastně objemová čísla a celkově ten počet těch, eh, těch konkrétních spotřebitelů je ještě stále nízký. Nyní v polovině roku 2010 ta situace stále se zase vyvíjí, ale ještě nemáme k dispozici konkrétní údaje. Co se týče kvalitativního posouzení, tak vidíme, že se celkově tedy ta situace zlepšuje díky liberalizaci, nebo že ta liberalizace postupuje. Nyní se podíváme na tu druhou otázku, to je integrace. Integrace by měla vést k tomu, že budou velkoobchodní ceny energetiky jednotné v celé Evropské unii. Zde vidíme um, vlastně pět nejvýznamnějších burz uh, eh, s energiemi a vidíme, že ty ceny nejsou jednotné. Vidíme zde také, nebo to, co ne- nemáme zde na obrázku, ale vidíme, že se také zvyšuje určitá korelace v časovém období. Takže vidíme také pozitivní dopad uh, těchto balíčků. Nyní se můžeme podívat na situaci v zim, eh, se zemním plynem. Vidíme, že eh, tedy zde se jedná o graf koncentrace na maloobchodním trhu se zemním plynem. Stále ještě je příliš, nebo že je tedy vysoká a ta malá koncentrace je spíše u, menších, u menšího počtu zemí, takže je to trošku podobné jako s elektřinou. Co se týče eh, přestupu k jinému poskytovateli, tak to není ještě příliš velké, ale musíme také si uvědomit, že v oblasti zemního plynu ta liberalizace začala později a naopak má, probíhá mnohem větší rychlostí. To znamená, že vlastně ty míry byly dosaženy mnohem rychleji než eh, u té elektřiny. A co se týče zemního plynu, tak to jsou čísla z roku 2008 a od té doby ještě došlo k dalšímu vývoji. Nyní ještě jednu poznámku k, rozvoji, eh, k rozdílu mezi plynem a elektřinou, který se týká také integrace trhů v Evropě. Zemní plyn je hlavně dovážen z jiných zemí a zde vidíme eh, dovoz z Ruska, ze severní Afriky a třetí významnou eh, oblastí, odkud se dováží plyn, je také Severní moře. Mm, plyne z toho, že většina zemí Evropské unie e, vlastně využívá dodávky zvenčí, ze třetích zemí. Zatímco u elektřiny je to jinak, u elektřina se vyrábí e, v Evropské unii, to znamená, že ty rozdíly se vlastně jsou přirozené, protože prostě se, e, protože to z toho důvodu tedy, odkud pochází dodávky plynu a odkud pochází dodávky elektřiny. Vede to k tomu, že ceny, velkoobchodní ceny plynu jsou více souběžné, jsou uniformnější než u elektřiny. Vidíme zde eh, tedy ty modré části těch sloupcových grafů jsou ceny, to ostatní jsou daně. Takže vidíme, že ty ceny jsou vlastně mnohem takové konvergentnější, než to bylo u té elektřiny. A nyní již předám slovo svému kolegovi. Děkuji. Děkuji, Matiasi. Chtěl bych vám také všem popřát hezké odpoledne i za sebe. Já se podívám ještě trošku podrobněji na provádění druhého balíčku a také nastíním eh, budoucí vývoj, jaké jsou výzvy a jaká můžeme nabídnout doporučení. Bohužel tedy nemám tak hezké snímky, jako měl Matias. Budou tam spíše, nebo mám snímky, ale nebude tam tolik hezkých obrázků, bude tam spíše text. Za prvé, pokud se podíváme na provádění druhého balíčku, tak nás zajímají zejména postupy při porušení e, schody. Balíček vstoupil v platnost 2009 a e, vidíme, že hlavním cílem byl přístup k přeshraničním e, strukturám a sítím. Dále e, také bylo nutné vyřešit stížnosti spotřebitelů a zavést určité postupy. Také bylo zapotřebí také máme určitou tabulku na straně 55, kde uvidíte informace ze 25 členských zemí, proti nimž byly vedeny ty postupy e, při porušení smlouvy. Ale například Malta tam není, protože Malta vlastně nemá žádnou síť pro zemní plyn, takže nejsou tam tedy všechny země a každá země je trošku jiná. A e, také zde byl problém to, že zde není žádný systém sankcí. E, a zde jsme se chtěli podívat na to, jak vlastně efektivně působí vnitrostátní regulační orgány. Víme, že národní regulátoři se většinou věnují transparentnosti, ochraně spotřebitele a, konkuren- a hospodářské soutěži. E, tu, tu poslední pravomoc sdílejí s úřady pro hospodářskou soutěž, ale ty pravomoci se také liší země od země. Někteří regulátoři jsou mnohem Eh, vlastně mají více pravomocí a mají více nezávislosti, to se také liší v různých zemích. Za třetí jsme se také dívali na úlohu regionálních iniciativ, jak v elektřině, tak v plynu. Sedm, je zde sedm iniciativ v elektřině, bohužel nemám žádnou mapku, abych vám to ukázal názorně. A tři iniciativy jsou eh, v zemním plynu. Tyto iniciativy se také velice výrazně překrývají. Například Francie a Německo jsou vlastně členy čtyř různých regionálních iniciativ. Tyto regionální iniciativy jsou dobrovolné a mají také mnoho výsledků, ale chtěl bych zdůraznit, že se jedná o dobrovolné iniciativy. Občas zaznívá kritika toho, jak ty iniciativy pracují. Já chci také ještě říci, že zatím nejsou, ještě zatím ještě dlouho nefungují, takže ještě budou se vyvíjet. E, proč ta kritika? Kritika říká, že zde není žádné funkční rozdělení a že některé skupiny zemí jsou vlastně třeba pokročilejší v přidělování kapacit, takže otázka, proč e, vlastně se třeba nespojují, proč vlastně je zde takovéto rigidní rozdělení na základě regionu, proč to není na základě jiných faktorů. Pak je zde také otázka mm, úlohy, úlohy těchto regionálních iniciativ, protože musíme si tu úvahu, že někteří regulátoři mají mm, pouze malé pravomoci a e, někdy dochází k tomu, že vlastně se usilují pouze o takový ten nejmenší společný jmenovatel a pokud mají všichni malé pravomoci, tak vlastně i v rámci té, té regionální iniciativy e, nemají tolik možností. Také je zde otázka Ehm, jaké jsou, jaká jsou jaksi vodítka těch regionálních iniciativ a ta se jedná o přístup z hora dolů. Myslím si, že celkově ta zpráva je velmi zajímavá a co se týče, co se týče těch, eh, i o těch regionálních iniciativách hovoříme podrobněji v naší zprávě. Ehm, nyní se tedy podíváme, jak je to s prováděním druhého balíčku. Asi vám neřík, ne, nebudu říkat nic nového, protože vy, kteří sledujete energetické trhy, tak víte, že zde byly zejména velké překážky, které se týkají investice na eh, v investic a také plánování infrastruktur. Za prvé jsou zde velice takové zdlouhavé předpisy, které se týkají různých povolení. Eh, například to může trvat až sedm let také je problém tedy s tarify a s návratností investic, také s jistotou a stabilitou právní úpravy. Otázka je, zda se třeba ta legislativa zase nebude měnit během pěti nebo deseti let a to také vede k nejistotě investorů. A někteří investoři v některých oblastech Mm, vlastně mm, v podstatě investují, ale nakonec to dopadne tak, že někdo jiný eh, na tom vlastně získá vliv nebo získá zisk. Eh, jsou to potom takový vlastně, jak si čer, někteří jako, jak si černí pasažéři, kteří vlastně no, něco ještě vy, využijí. To znamená, to také investory eh, znejišťuje nebo odrazuje. Dále, no, co se týče provádění systému TSO a DSO, to znamená provozovatele distribučních a e, přenosových systémů, tak zde vidíme tedy, že e, v elektřině je tam stále přetrvává ještě vysoké vlastnictví veřejné, v plynu je to méně, je to 9 z 24, když to u elektřiny to bylo 18 z 26 Je zde určitě prostor pro účinnost, také jsou zde určité studie, které hovoří například o tom, že by se účinnost mohla narůst asi o 13 v elektřině, ale problémem je to, že dokonce ani ty studie vlastně nedávají žádné konkrétní údaje, neříkají, jaká by byly například různé jednotlivé výsledky pro některé jednotlivé Um, pro jednotlivé provozovatele, takže je dost, také navíc některé ty informace jsou důvěrné, takže je dost těžké porovnávat. Co se týče těch eh, provozovatelů distribučních systémů, tak 80% eh, už je vlastně funkčně a právně odděleno, což byl také požadavek druhého balíčku. Takže dochází tedy k právnímu oddělení a funkčnímu oddělení. Nicméně zatím jste ještě někdy chybí trochu informace, Někdy vlastně e, lidé neví, že má dojít k tomu oddělení, k tomu funkčnímu oddělení. Také e, ti aktéři často nedůvěřují tomu, že ti systémoví operátoři budou nestraní. Dále další otázkou jsou technické normy a harmonizace e, podmínek přístupu k sítím. Máme zde tedy, je důležité respektovat normy UKTE, které jsou z roku 2002. Eh, to zatím nevypadá, že by to byl nějaký problém. Eh, samozřejmě, co se týče eh, třeba větrné energie, větrné energetiky, tak tam to může být trochu problém, tyto normy, ale i odborníci říkají, že tyto problémy lze lehce překonat. Co se týče plynu, tak je zde Evropská asociace EASEE, od roku 2002, je to tedy pro plyn, která působí na zjednodušení plynárenství. A také je zde zvláštní projekt Evropské komise, který usiluje o harmonizaci kvality plynu. Také e, naleznete webovou stránku GTE, která hovoří velice, e, která nabízí velice podrobné informace o různých částech Evropy a o, nabízí další různé informace. Toto je také e, ukázka z naší zprávy. Vidíme zde některé hlavní ukazatele, které ukazují na integraci trhu a na to, kam až jsme pokročili ve vytváření společného trhu. Vidíme zde regulované ceny v, prvním, v prvních dvou sloupcích, ve druhých dvou sloupcích koncentraci, o které hovořil Šmatias. Matias, a potom zde vidíme v těch posledních třech sloupcích údaje o funkčním a právním oddělení. Um, některé hodnoty jsou v zeleně, žlutě, oranžově. Částečně to bylo um, vlastně subjektivní hodnocení. Není úplně těžké, není úplně jednoduché rozhodnout se, co označíme červeně, žlutě nebo zeleně, ale dává vám to alespoň určitou představu o tom, který, které země jak se zaostávají, které země jsou vepředu a tak dále a některé země, vidíme, že v některých zemích je stále ještě velká regulace cen. Ehm, také v některých zemích jsou různé například přímé subvence nebo různé hm, přídavky a další věci, které ovlivňují ceny a regulaci cen. Také zde vidíte určitá bílá místa, to znamená, že Některá, některá data nemáme k dispozici a to ani Evropská komise je nemá k dispozici. Myslím si, že asi možná ekonomové by vytvořili určitý index toho, která země je tedy na tom nejlépe, ale my to zatím nechceme dělat a navíc by to ještě vyžadovalo další výzkum a chtělo by to ještě také vzít v úvahu mnoho dalších faktorů a mnoho dalších ukazatelů, pokud bychom chtěli říci, kdo je na předních místech a kdo je pozadu. Nyní se podíváme na politiky třetího balíčku. Máme zde tedy TSO, DSO, máme zde modely učeného eh, oddělení a mnoho um, aktérů, mnoho zúčastněných stran hovoří o tom, že je zde příležitost pro další konsolidace TSO, to znamená, že vytvoří vlastně větší jednotky. A už třeba v Německu vidíme, že mnoho TSO bylo prodáno, také v Itálii to pokračuje, je to tedy takový soustavný proces a vlastně budou, budou vznikat větší jednotky s větší silou, to je však ale ještě otázka, uvidíme, jak to bude v budoucnu. Je zde určité nebezpečí, že některé části těchto TSO Um, co se týče tedy těch DSO, tak tam eh, budeme zachovávat oprávní oddělení. Otázkou je, zda máme eh, nabízet různé pobídky k tomu, aby provazovatele um, ehm, zaváděli ty inteligentní sítě a inteligentní měřeče, které budou tak důležité pro budoucnost. Dále další nezbytnou součástí třetího balíčku je spolupráce a také plánování infrastruktur. Vnitrostátní regulátoři a členské státy musí spolupracovat na regionální úrovni. Také jsou zde určitá ustanovení spolupráce TSO. Máme zde například ENCO-E a ENCOG, to znamená jedno pro elektřinu, jedno pro plyn, ty už jsou v provozu. Také se chystá desetiletý plán vývoje sítí. A v letošním roce již eh, začínáme, už jsou vlastně ty první plány k dispozici. Myslím si, že ten první plán co je asi na dalších pět let, je to asi na 20 milionů. To znamená, bude se jednat o velké investice, které budou nutné. Vypadá to tedy tak, že třetí balíček přináší operátorům jak povinnosti, tak ale i určité vyhlídky co se týče plánování nových infrastruktur. Další politiky třetího balíčku se týkají toho, zda tedy ten eh, model cíle se má stát budoucím modelem trhu. Eh, je zde kritika, že zde není v Evropě dobrý model trhu nebo dobrý tržní model. Eh, také se pracuje na dalším propojování sítí a na přidělování kapacit. Také, se, eh, také otázka, zda kodexy pro sítě budou závazné prostřednictvím komitologie a zda tam budou určitá pravidla pro budoucnost. To je také velice důležité, aby se to dořešilo. A pak je otázkou ještě úroveň, vlastně do, do jaké míry to bude skonkretizováno a specifikováno. A také otázkou je, zda nakonec tedy skutečně bude vytvořen ten společný trh. Evropský parlament, eh, vy byste měli tento proces eh, pozorně sledovat. Jaká je pravomoc regulátorů? Už jsem hovořil o tom, že ten druhý balíček ještě nebyl dotvořen a také tam v rámci toho druhého balíčku nebyly zcela vyjasněny pravomoci. Zde ve třetím balíčku vidíme, že regulátoři získali mnohem více úkolů, ale také mnohem eh, efektivnějších a harmonizovaných nástrojů. Znamená to, že bychom mohli očekávat, že regulační orgány budou eh, mít více pravomocí a že budou také více sjednoceni. Také zde máme novou agenturu ACER, která bude sídlit v Lublani. Otázkou je také, zda to bude skutečně celoevropský regulátor a zda bude mít dostatek pravomocí. A ještě, co se týče harmonogramu, tak eh, není to zcela ještě jasné, zda to provádění bude vlastně včas, zda to bude provedeno včas. Vypadá to, že minimálně v několika členských státech to ještě bude dost těžké, protože ještě ani ten druhý mm, balíček ještě nebyl zcela proveden v některých zemích, takže se to dá očekávat, že něco podobného, že dojde i k určitým spožděním s tím třetím balíčkem. Nyní, co se týče těch budoucích politik, za prvé, podpora obnovitelných strojů. Vidíme zde různá schémata podpory v různých částech Evropy. Také zde vidíme i určitou právní úpravu, určitý právní rámec, který eh, však zatím vede k situaci, která není příliš eh, výhodná k tomu, aby se více zaváděly obnovitelné zdroje. Takže hovoříme zde o určité koordinaci, o harmonizaci, ať už budeme tedy hovořit o jakýchkoliv metodách, je třeba něco udělat. A například Nizozemsko využívá různé eh, podpory z se Švédskem a s Norskem, takže i takové metody jsou možné. Další otázkou je transparentnost finančních produktů. Máme zde různé směrnice, směrnice o zneužívání trhu, směrnice o finančních nástrojích a je také důležité, aby nebo už tedy bylo do, dořešeno i to, že zde musí být nový rámec pro obchodování s energetikou, s energiemi. Otázkou je, jak to bude vypadat tento režim a v jakém Eh, také v jakém tempu bude zaváděn. Dále, evropské politiky by měly podporovat projekty energetických infrastruktur, to je naprosto zásadní otázka. Jaké jsou možnosti a politiky k tomu, aby Evropská unie dokázala toto zavést do praxe? Bude zde také balíček o infrastruktuře na konci letošního roku. A také zde budou příštím roce určité nové nástroje pro podporu infrastruktur. Myslím si, že pro nás bude velmi zajímavé sledovat, co to vlastně všechno bude obnášet. Dále jsme také se můžeme podívat na ty eh, burzy, energetické burzy, které jsou v současné době zejména pro národní trhy, to znamená fungují tedy na té národní úrovni, není zde zatím žádný nadnárodní systém a zpráva právě vychází z regionálních iniciativ a ptá se, zda by e, zde nebyl zapotřebí určitý Evropský společný úřad pro přidělování Common Allocation Office. Dále ještě rozvoj s trhem s plynem. Otázkou je také, jak to bude, je, zapotřebí, aby ty trhy byly likvidnější a otázkou je také, jak to bude v budoucnosti s těmi dlouhodobými smlouvami. No a nyní ještě některá doporučení, která vyvozujeme. Ehm, pane předsedo, možná si pamatujete, že před několika dny se hovořilo o tom třetím balíčku, takže už vlastně zopakuju to, že ještě je příliš brzy na to, abychom hovořili o čtvrtém balíčku, protože ještě až teprve vlastně do března 2011 se má provést ten třetí balíček, takže možná ještě je příliš brzy hovořit o tom. Ale otázkou je tedy za prvé, e, jsou to obnovitelné zdroje. E, někdy mají ty obnovitelné zdroje problémy vlastně s přístupem k těm distribučním sítím. Týká se to třeba větrné energie. Dále zde máme za nebude, otázku, za nebude zapotřebí třeba revidovat e, oddělování DSO. Také otázka také teprve vlastně se ukáže. Zda pravomoci agentury ACER jsou dostatečné. A také otázkou, nebo můžeme říci, že trh s deriváty potřebuje regulační rámec. A můžeme říci, že ten trh s energetikou je v něčem podobný a v něčem se liší, takže možná by bylo dobré, abyste byli regulace trhu s deriváty, ale neměli bychom to přehánět. Také se hovoří, nebo Lisabonská smlouva také hovoří o takzvané posílené spolupráci a vedli jsme podrobné rozpravy společně s Notre Europe. Také předseda Buzek se tomu věnoval. Mm, vlastně hovoří se o něčem, o určité spolupráci na základě, nebo je to něco jako spolupráce ala Schengen, to znamená, Eh, otázkou je, zda mají členské státy spolupracovat a v jakých oblastech. <clears throat> No a ještě, co se týče investic do infrastruktury, tak myslíme si, že harmonizace nebo propojování těch různých podporných systémů by vedlo k účinnějším výsledkům. Také zde hovoříme o vytváření super přenosových sítí, těch supergridů. Otázkou je také, zda se to obrazí v rozpočtu. Rozpočty jsou omezené a například rozpočet Evropské unie na energetiku eh, zatím tedy nevypadá, že by byly příliš dostatečné pro to, abychom zde budovali nějaké masivní nové infrastruktury. Dále zde máme cíl 20-20-20. Znamená to, že musíme snížit spotřebu energie. A otázkou je, jak, to, jak se to rýmuje vlastně s dalšími investicemi do dalších infrastruktur. Máme stavět další přenosové sítě, například eh, pokud chceme, pokud chceme, nebo zda, ty další infrastruktury vlastně by také mohly přispět ke snížení spotřeby. To je z mé strany vše. My si velice rádi vyslechneme vaše dotazy i vaše komentáře a děkujeme za pozornost. Eh, Já vám děkuji, velice vám děkuji, pane Hotmane a pane Renholme, za váš výklad. Ano, šlo o to prezentovat tuto studii, nicméně pokud se kolegové chtějí zeptat, mohou. Hlásí se pan kolega Rubik jako první. Já vám děkuji, děkuji vám za tento výklad. Domnívám se, že je to pro nás velice důležité znát i ten aktuální stav provádění v členských státech. Je důležité také zlepšit komunikaci s členskými státy v tomto směru. Já bych zde rád něco řekl v souvislosti s hlasováním, které proběhlo v tomto výboru dnes dopoledne. A sice šlo o ten vyrovnávací mechanismus mezi provozovateli přenesových soustav a společný rámec pravidel při poplacích za přenos. Mě by zajímalo, jak zde vidíte slučitelnost v oblasti přenosových sítí, nákladů za přenos a ztrát, ke kterým dochází při přenosu přes sítě v jednotlivých členských státech. Existovala analýza i k této otázce a domníváte se, že dohoda, která zatím vypadá tak, jak vypadá, by umožnila provozovatelům těchto soustav, aby pokryli své náklady? Děkuji, paní Rera Madurel. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat a za tuto vynikající přednášku. Vy jste nám zde představili různé údaje a bude to skutečně velice užitečné pro naši práci. Bylo velmi zajímavé naslouchat vašemu výkladu a jak již říkal pan předseda, nyní jde o to, abychom si důkladně prostudovali vaši studii a poučili se z ní. Bylo to velice zajímavé, že jste sem k nám přišli a proto vám chci položit několik otázek. Za prvé, týká se to trhu se zemním plynem. Co si myslíte o tom návrhu, aby se centralizoval nákup plynu na úrovni společenství? Jaký je váš názor na tuto otázku? A otázka číslo dvě, zajímalo by mě, zda jste analyzovali jednotlivá ustanovení týkající se vnitřního trhu, například místo určení, a nebo dopady na bezpečnost. Možná, že by bylo možné odstranit tato ustanovení nebo ne. Na to se chci zeptat. Paní kolegyně Hercog se také hlásí, chce položit nějakou otázku. Velice děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat za zprávu. Je to velmi důležité, abychom sledovali jako parlament tento proces a aby to nebyl pouze parlament, ale aby zde byl také určitý nezávislý think tank, který bude sledovat to, jak to, jak to vlastně bude s prováděním třetího balíčku, poté co byl ten třetí balíček eh, představen a schválen. Nyní chtěla bych eh, se zeptat na určité výhody, určité budoucí výhody, protože ten třetí balíček jsme zavedli kvůli tomu, aby přinesl nějaké přínosy pro spotřebitele, pro investory, pro eh, samotný energetický průmysl. A máte tedy nějaké údaje, jak je to s těmi výhodami jak je to s využíváním spotřebitelů. To znamená, ukazuje se, že ten třetí balíček přinesl nějaké výhody, anebo je to jenom taková líbivá evropská politika. Také by mě zajímal váš názor na to, jak získat největší efekt pro spotřebitele, investory i pro samotný energetický průmysl. Protože od toho jsme tady. My musíme přece pomáhat evropským občanům. To byl samotný cíl té legislativy, nejenom abychom tady něco odsouhlasili. Děkuji. Já bych rád také položil otázku nebo dvě otázky. O tom, o čem hovořila právě paní kolegyně Hercog, to nás vede také k otázce, kterou jste naznačili i vy, zda a kdy je možné vůbec hodnotit, zda potřebujeme čtvrtý balíček a zda jsme zde na správné cestě. Pokud jsem to pochopil správně, tak ve druhé části jste problematizovali právě otázku implementace. A pokud to tak skutečně je, tak vyhodnotit, zda balíček byl dobrý nebo ne, můžeme učinit teprve tehdy, když už jsou opatření implementována zcela, protože jinak jsou to jenom domínky nebo dílčí hodnocení. Zajímalo by mě, jak to vidíte vy a kde by bylo možné ještě zasáhnout, než spustíme čtvrtou fázi, pokud to třeba vůbec ještě není nutné. Ja, wenn ich keine weiteren Fragen sehe, dann würde ich Ihnen pokud už se nikdo nehlásí, tak bych vám rád dal příležitost, abyste odpověděli. Um, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Nejprve první otázka. Já se nejsem úplně jistý, zda jsem pochopil smysl, ale já se nejsem vědom uh, žádných studií, Myslím si, že žádné studie o kompenzacích pro TSO a DSO neproběhly. Ehm, měly by zde být k dispozici určité srovnávací údaje, ale na tuto otázku asi vám neposkytnu odpověď. Za druhé, zde byla otázka, jaké přinesl třetí balíček přínosy a výhody. Myslím si, že jsem o tom někde hovořil, například i na snímku vidíme, že výhodou je tedy to oddělení, dále také nové plánování infrastruktury, dále nové pokyny pro sítě, které se staly nejprve ty pokyny, pak kodexy a pak eh, závaznými pravidly. To jsou všechno pozitivní opatření, které vyplynuly ze třetího balíčku. Ale myslím si, že ještě to nemůžeme zcela posoudit. Musíme počkat do na to, až bude ten balíček plně proveden. A otázkou, co z toho všeho vyplyne, jaké budou výsledky, tak zase se na to můžete dívat buď optimisticky nebo pesimisticky. To vždycky, vždycky, když jsou zde určité politiky, tak vždy ta politika může být lepší. Ale já si myslím, že celkově ta třetí, ten třetí balíček bude mít pozitivní vliv na trhy, na integraci trhu a tak dále ale zejména teď je důležité, aby ten třetí balíček byl řádně proveden a zaveden do praxe v členských státech. A než se to stane, tak eh, je tedy důležité ještě se podívat na to, jak se s tím členské státy vypořádaly a teprve poté můžeme hovořit o nějakém možná dalším čtvrtém balíčku. Dále zde byla otázka na takovéto společné nakupování plynu, že tedy Evropská unie by byla jednotným nákupčím a také zde byla otázka na tu destination clause, klauzuly o místě určení. Um, je pravda, že co se týče toho nákupu plynu, tak by to přineslo určité, určité výhody, ale já osobně si myslím, že bychom se spíše měli držet těch tržních mechanismů, že bychom eh, měli spíše na druhou stranu víme, že tedy mimo Evropu všude fungují velké monopoly, kterým musíme čelit a ten, ten, tento nápad, tato idea byla jedním z takových eh, řešení toho, jak bojovat s těmito monopoly. Já však na to nejsem příliš odborník, takže asi vám na to ani nemohu odpovědět, eh, jak eh, by to bylo. A chci se zeptat, jestli můj kolega Matias k tomu chce ještě něco dodat? Ano, děkuji za slovo. Já to pouze trošku doplním. Mohu pohovořit podrobněji o situaci se zemním plynem. Je pravda, že je to otázka kupní síly. Pokud navážete, nebo pokud porovnáte kupní sílu nebo nákupní sílu Evropy se zeměmi, odkud nakupujeme plyn, tak eh, to může mít eh, dobrý vliv na ceny. To znamená, pokud ta Evropa by se domluvila, tak by měla lepší vlastně nákupní postavení vůči těm třetím zemím. Ale je pravda, že se můžeme podívat i na to, jak, jak to řeší jiné státy nebo jiné země. Podívejme se třeba na Čínu. Čína má velmice, velice silnou nákupní pozici v energetice a také vyjednává s Ruskem, když nakupuje zim, zemní plyn ve velkém objemu. Také bude záležet na tom, kudy povedou ty nové eh, plynovody a ropovody a jestli budou na severu nebo na západě. A eh, také se můžeme podívat třeba na další zdroje, třeba na uhlí. A vidíme, že Čína zde působí jako, eh, že Čína vlastně nakupuje uhlí jako, jako jednotka, když to zde u nás v Evropě, to jsou vlastně jednotliví provozovatelé, takže jednotliví provozovatelé vystupují sami za sebe a mají menší tržní sílu nebo mají menší postavení na trhu. Stejně to bude asi i v otázce zemního plynu. Já si myslím, že e, tedy to může být také důležité v té vlastně externí, v té vnější politice Evropské unie, a... Ale chtěla jsem, ne, už o tom nebudu hovořit podrobněji, chtěla jsem pouze zdůraznit tyto věci. Možná bych ještě mohl při této příležitosti poděkovat kolegům, kteří nám pomáhali s touto studií. A zde na snímku vidíte loga těchto našich e, spolupracovníků a kolegů. A také pokud eh, máte zájem o další otázky nebo komentáře, tak vidíte na snímku naše kontaktní údaje. Dobrá, takže velice vám děkuji za eh, vaše informace a za to, jak jste zodpověděli otázky. Milé kolegyně, milí kolegové, jistě tedy je vám jasné, že můžete pokládat ještě dodatečné otázky e-mailem, a to nejenom expertům, kteří zde jsou, ale expertům, kteří bohužel dnes dorazit nemohli. A jinak eh, vám mnohokrát děkuji, že jste dnes zde byli. A eh, ti ostatní, kteří se nedostali na zkuzi, si budou muset pročíst ten vlastní text. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji. Milé kolegyně a milí kolegové, pokračujeme dál s dalším bodem na našem pořadu jednání. Ještě posečkáme několik minut, než dorazí naše návštěva. Já myslím, že už to nebude dlouho trvat. So, meine Damen und Herren, wir... Dámy a pánové, pokračujeme v našem pořadu jednání. Nyní španělské předsednictví mezi námi z oběd zavítalo. A nyní to, je to státní tajemník pro telekomunikace a informační společnost, který je naším hostem, je to pan Ros Perán. Já vám velice děkuji, že jste mezi nás zavítal. Vím, že to bylo dnes poněkud obtížné se sem ze Španělska dostat. Jsme se to dozvěděli dnes dopoledne, ale nebylo to vinou Španělska, ale bylo to kvůli Francii. I přesto jste dorazil a proto vám velice děkuji. Děkuji také, že se přišli ne, vaši spolupracovníci ze španělského předsednictví Bruselu, ze zastoupení a musím říct, že jsme s nimi v posledních měsících velice dobře spolupracovali a dosáhli jsme také několika velice dobrých výsledků. Takže ještě jednou děkuji, mnohokrát děkuji a tím to bych předal slovo vám, pane Perane. Buenas tardes. Dobré odpoledne. Pane předsedo, děkuji vám, děkuji vám také členům, děkuji také členům i výboru ITRE Evropského parlamentu. Je mi velkou ctí, že dnes mám možnost zde být s vámi a provést bilanci španělského předsednictví bilanci naší činnosti během půl roku, kdy se Španělsko uchopilo předsednictví a bude to bilance, která se bude týkat oblasti průmyslu, energetiky telekomunikací a informační společnosti. Byli jsme první předsednictví, které vykonávalo svou činnost podle pravidel Lisabonské smlouvy. A v tomto smyslu bych rád na prvním místě poukázala na to, že veškeré naše úsilí eh, se zaměřilo na posílení interinstitucionálních vztahů a na zlepšení provádění smlouvy. Stejně intenzivně jsme pracovali i na všech různých politických liních, liních politické aktivity, které měly přispět ke dvou věcem. Jednak z krátkodobého hlediska vytvořit potřebné podmínky pro to, aby Evropa co nejdříve se dostala do etapy solidního udržitelného růstu a z dlouhodobého horizontu sázíme na nutné elementy pro to, abychom měli v Evropě ekonomický růst, který bude udržitelný, vyvážený a konkurenceschopnost schopný. A realizace těchto cílů je dnes důležitější než kdykoliv jindy. Víme, že ten růst, který počíná, je křehký, byly zde tady spekulace proti euru a to vše je důležité a nutí nás, abychom přistoupili k zásadním reformám strategických oblastí, pokud chce Evropa zůstat tím, čím vždy byla tedy oblastí, kde se ekonomika a sociální společnost velice dobře střetává, tak musíme čelit různým výzvám 21. století, tak, abychom posilovali naše silné stránky a odstraňovali naše slabé stránky, tak, aby Evropa i, i nadále mohla sehrávat svou vedoucí úlohu, protože toto je nejlepší zárukou pro sociální ztrát v Evropě a je třeba to také rozšířit na globální úroveň. V tomto rámci jsme začali realizovat program našeho troj předsednictví, jak to bylo představeno v lednu v ministrem Sebastianem. Zde byly představeny různé sektorální politiky, které patří k nejdůležitějším elementům na evropské úrovni pro to, aby bylo v budoucnosti dosaženo úspěchu. Ta budoucnost a tyto pokroky se týkají tří věcí, o kterých si není hovořit. Energetika, telekomunikace a informační společnost a samozřejmě také průmysl. A já bych nejdříve se chtěl soustředit na oblast energetiky. Jak dobře víte, v rámci energetického akčního plánu Tedy ten plán má hrát velice důležitou úlohu v příštích letech a měl být schválen během španělského předsednictví. Rada to chtěla, požadovala to v roce 2008, ovšem došlo k jistým potížím a proto eh, vlastně to schválení bylo přesunuto na rok 2011 tohoto plánu. Ale ten plán bude rozhodně implementován v rámci programu Troj předsednictví chci říci, že jsme o tom hovořili také v Sevile v lednu v rámci neformální rady a v návaznosti na to jsme hovořili v rámci Rady pro energetiku v březnu o strategii EU 2020. Španělské předsednictví je toho názoru, že by bylo dobré k tomuto tématu předložit závěrečný dokument. To vám ještě za chvíli lépe vysvětlím. Došlo ke kontaktům s komisí a rozhodli jsme se na to, že ten akční plán e, bude uveden do souvislosti ze strategií EU 2020. Jak dobře víte, komise v březnu předložila dokument k který se týká nové strategie pro růst a zaměstnanost, strategie Evropy 2020. Tam jde o to, energetický sektor, aby energetický sektor byl více účinný. Máme zde jakousi eh, iniciativu, která se jmenuje Evropa eh, efektivních zdrojů. Toto bylo potvrzeno minulý týden a zároveň předložila komise dokument, který se týká nové energetické strategie pro Evropu v letech 2011 až 2020. Toto bylo prohovořeno v rámci Rady 31.5. v rámci již zmíněné strategie EU 2020 a Rada k tomu vypracovala závěry, které budou základy pro energetický akční plán. v těchto závěrech byl obnoven mandát pro akční plán a toto má být co nejdříve ukončeno. Důležité elementy jsou eh, skutečná integrace energetického trhu. A aby toto bylo mohlo být realizováno, tak španělské předsednictví zvažuje dva důležité elementy. Jednak zvýšení propojení, větší propojení a e, regulatorní harmonizace. Dále lze říci, že jsme aktivně přispěli k podpory, eh, podpoře těch propojovacích zařízení. A zcela konkrétně musí říci, že informační rada v Sevilie eh, v lednu a také konference o infrastrukturách, která se konala 25.8 v Madridu, tak tyto dvě schůzky jak si eh, umožnili práci, která potom bude, povede k tomu, že v listopadu bude schválen nový nástroj pro bezpečnost, energetickou bezpečnost a infrastruktury. Dále zde máme agenturu pro spolupráci regu, Látorů již víme, že sídlem agentury bude Ljubljana a tedy Slovensko, a již byly určeny zásadní správní orgány, jako například ředitel a správní rada. Co se týče zabezpečení dodávek, tak zde máme různé snahy a já bych chtěl vyzvednout dva faktory. Jednak to, že jsme v rámci eh, Rady ministrů pro energetiku 12. 3. 2010 schválili nařízení o notifikaci, která se týká energetických infrastruktur. A pak zde máme energetickou dohody v prvním člení s Evropským parlamentem, která se týká právě nařízení o zabezpečení dodávek plynu. V současné době zde je, máme ještě takovou otevřenou dohodu, to je třeba ještě doladit. My jsme toho mínění, že pro naše občany, pro naše podniky a pro ostatní hráče je velice důležité, abychom předložili odpovídající legislativní elementy, které zabezpečí energetickou bezpečnost. A navíc jsme zahájili dialog s třetími zeměmi, což jsou producentské země, odběratelské země a transitní země. V této souvislosti bylo naším cílem to, abychom zabránili možným dodavatelským krizím. Společně s komisí jsme vypracovali i následné mechanismy a také systém včasného varování, které zajišťují, aby již nedocházelo k takovým případům, které jsme zažívali v minulosti. Naštěstí právě před několika dny, <laughs> jak si toto celé bylo vyzkoušeno a dobře víte, že to fungovalo dobře. A ještě další věc. Týká se to našich zahraničních vztahů. Zde bych chtěla vyzvednout, že během našeho předsednictví byla založena pracovní skupina eh, v rámci translat transatlantické energetické rady z USA. To celé bude pokračovat i za belgického předsednictví, abychom mohli zaručit eh, energetickou bezpečnost. Také je velice důležité, abychom měli odpovídající politiky energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů a abychom rádi těchto politikách pokročili, politik pokročili před. Co se týče komise, tak ta již za švédského předsednictví oznamenala, že bude akční plán pro energetickou účinnost, to bylo již v roce 2006. To celé mělo být vyhodnoceno a aktualizováno, ovšem eh, zatím to nebylo realizováno a komise nepřišla ani s žádným návrhem. Přesto přede všechno španělské předsednictví zahrnulo ten plán na energetickou účinnost do akčního plánu pro energetiku. Tímto způsobem mohlo eh, španělské předsednictví uzavřít práci švédského předsednictví, která se týkala zejména energetické účinnosti budov a také energetického označování, tedy těch energetických štítků. Je to zmíněno v Lisabonské smlouvě a diskutovalo se o tom také v parlamentu. Zákonodárství o obnovitelných zdrojích bylo schváleno již před rokem a jsme toho názoru, že nyní je velice důležité provádění uh, tedy implementování do vnitrostátních právních předpisů. My jsme tedy vyvíjeli snahy v tomto směru a je důležité, aby byly národní akční plány, které potom budou 36. předloženy komisi pro ověření. Dále zde máme jistou nejistotu, která se týká směrnice a spolupráce. Já chci hovořit o semináři na vysokém úrovni o obnovitelných zdrojích, který se konal 16, 15. a 16. dubna. To byl seminář, který byl se dobrým formem pro přípravu, fórem pro přípravu členských států, zejména pro vypracovávání jejich národních plánů, které se týkají politiky obnovitelných zdrojů. Protože tato politika má velice ambiciozní cíle. E, na, mimo toho jsme také se snažili podpořit nízkouhlíkovou energii, nízkouhlíkové energie. A dobře víte, že potřebujeme nové technologie, protože jiné nes, jinak nesplníme naše klimatické a energetické cíle. Španělské předsednictví vždy považovalo tuto dimenzi za základní a byli jsme velice angažovaní v této věci. Pak zde existovalo sdělení en- investice a vývoj nízkouhlíkových technologií ze října 2009. My jsme vypracovali závěry, které potom byly přijaty 12.3. radou pro energetiku. Jejich cílem bylo přispět k tomu, abychom zde měli průmyslové iniciativy, které budou možné pokročit v oblasti zdrojů čisté energie. Důležité bylo, že jsme potom měli summit v Madridu 3. a 4. června. Ten se právě věnoval těmto závěrům a výsledkem bylo, že průmysl předložil první čtyři iniciativy z těch sedmi, které jsou naplánovány. Tam šlo o větrnou energii, slunečnou energii, inteligentní síně, sítě a také technologie CCS. Dámy a pánové, já bych chtěl se nyní ještě věnovat jednomu tématu, o kterém zde hovořil již pan ministr Sebastián, když zde představoval program předsednictví. Uh, Týká se to toho, že dříve byly fosilní energie e, vlastně příčinami konfliktů a válek. Docházelo ke konfliktům, k politickému hospodářskému napětí, které jakýmsi způsobem velice e, zhoršovaly atmosféru a vztahy mezi jednotlivými změněmi. Je třeba s tímto skoncovat, je třeba nalézt nové čisté zdroje energií, tak, abychom v budoucnu měli udržitelné zdroje, abychom spolupracovali, abychom měli mírovou spolupráci. V tomto smyslu jsme v rámci našeho předsednictví předložili mezi ostatními i Mediteránní středomorský sluneční plán. 11.12.5. proběhla ve Valencii konference o tomto slunečním plánu pro Středomoří a tam šlo o to, že jsme společně s průmysly a s průmyslem a s finančními institucemi se vědomali určitým otázkám, které se týkají realizace takové, eh, takovéhoto využívání energie. doufáme, že po létě dojde ještě k jedné schůzce, ve které bude schválen strategický dokument, který se bude týkat sluneční energie. Tento dokument jsme vypracovali. Samozřejmě kontrola energií je klíčovým elementem pro konkurenceschopnost a udržitelnost evropského hospodářství. Informační a komunikační technologie jsou dalším velice důležitým faktorem pro růst, inovace a konkurenceschopnost. Musíme to využívat jak dnes, tak v budoucnosti a tímto způsobem si zajistíme naši vedoucí úlohu i z globálního hlediska. Jsme si toho vědomi a proto jsme předložili v této oblasti iniciativu. Hovořili jsme se zástupci průmyslu informačních a komunikačních technologií a chtěli jsme od nich, aby nám sdělili, jaké jsou jejich největší obavy, co potřebují v tom smyslu, abychom v Evropě měli dobré telekomunikační sítě a také odpovídající kvalitní produkty. 18.11. Eh, byl byla předložena zpráva, která se nazývá Příspěvek průmyslu španělskému předsednictví, které se a celé se to týká Evropské digitální strategie. Španělské předsednictví to předložilo komisi, radě, parlamentu a samozřejmě také tisku. Je tedy důležité, abychom vše zohlednili v rámci Evropské digitální agenty 2010 až 2015, která má nahradit iniciativu I2010. Tato digitální agenta 2010-2015 měla být schválena rámci španělského předsednictví, protože jsme byli také v neustálém kontaktu s odpovídajícími generálními ředitelstvími komise, které jsou odpovědné za tuto novou strategii. Navíc jsme aktivně spolupracovali na eh, vypracování hlavních zásad digitální agendy. Začátkem tohoto roku jsme přišli s návrhem o strategii digitální strategii, jmenuje se to granatská strategie. A takto jsme to také předložili členským státům v únoru 2010. Zde se došlo, došlo o jakýsi podnět pro vytváření informační společnosti během let 2019, 2010 a 2012. Ve středu této digitální revoluce mají být právě občané a podniky a také e, orgány veřejné zprávy. Vše to šlo podle hlavních zásad španělského přesnědnictví, tedy rovnoprávnost a inovace. Dále se ukázalo, že je důležité posílit důvěru občanů do, eh, v digitální oblast a da, dále s, je důležité přijmout chartu práv uživatelů takovýchto služeb. Je důležité si uvědomit, že tyto technologie jsou z geografického hlediska globální a univerzální, co se týká jejich uživatelů. A z tohoto důvodu je důležité, abychom posílili spolupráci mezi jednotlivými regiony. Ve Washingtonu v lednu jsme měli první schůzku s nejdůležitějšími zástupci vlády Spojených států, vyměnili jsme si názory a hovořili jsme o společných zájmech a projektech. Nyní španělské předsednictví svolalo páté ministerské fórum Evropa Latinská Amerika v La Granche nedaleko Madridu, bylo to 14. a 15. třetí a témem, heslem byly digitální obsahy pro digitální společnost. Chci říci, že co se týče IKT a budoucí digitální agendy, tak zde máme hlavně ten eh, zásadní cíl a to je zmenšovat tu digitální propast a také podpořit růst, ekonomický růst, podpořit spolupráci a také ovšem zohlednit specifika jednotlivých regionů. Máme zde tedy spolupráci mezi evropskými institucemi, mezi eh, institucí CEPAL, tam jde o určité dohody, jde o uznávání smluvních stran a je důležité se soustředit na význam technologií IKT a samozřejmě je důležité zde mít energetickou udržitelnost, ochranu životního prostředí, je třeba mít inteligentní dopravní systémy a posílit spolupráci. Španělské předsednictví Evropské unie představilo v Granadě určité eh, úvahy, které potom vedly k takzvanému prohlášení, granatskému prohlášení pro Evropskou digitální agentu. Toto prohlášení má ty nejdůležitější osy, ty jsou důležité proto, aby měli, abychom měli opravdovou digitální společnost, která bude inovativní a udržitelná. Evropská parlament 5. Evropský parlament 5.5.2010 2010 schválil uznesení, které se nazývá Nová digitální agenda pro Evropu 2015.eu. 19.5.2010 přišla komise se sdělením, ve kterém navrhuje digitální Evropskou agentu 2010 až 2015. To je první osa strategie Evropa 2020. Ta je tedy určitým Reformy. programem, eh, zahrnuje v sobě legislativní opatření, dále specifické akce na národní evropské úrovni a cílem toho je nalézt východisko z krize a připravit evropskou ekonomiku pro další desetiletí. Je to jakási cestovní mapa, která má opravdu maximálně využít potenciál IKT a zejména se to soustředí na širokopásmový internet protože to samozřejmě souvisí s velkým množstvím ekonomických aktivit, které se odehrávají na internetu a také to má zlepšit životní kvalitu jednak občanů, ale také podniků. Takže to byla celá řada aktivit. Dále jsme prováděli konzultace se zainteresovanými stranami, zejména co se týče, týkalo toho granatského prohlášení. Dále Rada ministrů 31.5.2010 podpořila digitální agendu a rozhodla, že jí tedy předá Evropské radě, tak aby o ní mohla jednat 17.6., tedy minulý týden. Šlo o odporu ambiciozního akčního plánu, který má dva hlavní body. Za prvé vytvoření digitálního vnitřního trhu, tak aby z toho měl užitek evropský spotřebitel a také evropské malé a střední podniky. Dále schválení koordine, koordinovaných opatření v síti, tak aby se zvýšila kapacita a bezpečnost a dále, aby se zvýšila důvěra evropských spotřebitelů, kterou vkládají do internetu. Evropská rada v rámci této schůzky, tedy 17.6., se shodla na tom, cituji, po prezentace komisu, která, komise, které se týkala té hlavní iniciativy Digitální agenda pro Evropa a k tomu patří ambiciozní akční program, který se zakládá na konkrétních návrzích a cílem je míti opravdu dokončení vnitřní trh, které se bude týkat informačních a komunikačních technologií a má být dokončen do roku 2015. Pokud se to podaří, tak eh, bude digitální agenda opravdu velice důležitá a zlepší se možnost ehm, využívání těchto technologií. Bude to dobré i pro další odvětví a tímto způsobem bude možné dostat globálním význam například eh, mít eh, ekonomiku, která bude účinnější, co se týče spotřeby energie. A nyní ještě další věc, která se týká informačních a komunikačních technologií. Byly to tři další důležité schůzky za našeho předsednictví. Byla to schůzka, která se týkala bezpečnosti a důvěry na internetu. Tam šlo o spolupráci na evropské úrovni v této tak důležité oblasti. Pak jsme měli další schůzku, ta se týkala digitálního podpisu. A zde eh, došlo k tomu, že jsme zvážili jistá opatření a šlo také o vylepšení efektivity a snížení nákladů. A pak eh, byl, eh, došlo ještě k jedné další velice důležité schůzce, tam šlo o opatření a politiku v informační společnosti. Eh, Zkusky se zúčastnila OECD a také Mezinárodní telekomunikační Unie a došlo k dohodě z Madridu. Tam jsou základy pro modernizaci a koordinaci koordinaci parametrů a modelů, které jsou důležité pro tuto tak důležitou oblast. Tento rozvoj je významným faktorem, je to rozhodující pro budoucnost evropské ekonomiky. Nicméně Vidíme to také v souvislosti s eh, naším průmyslem. Jak už zde zaznělo, zaznělo to i v tomto výboru, je to důležité téma, o kterém hovořil i náš ministr. Hospodářská krize ovlivnila činnost průmyslu v našich zemích a nyní byla zavedena různá opatření na podporu průmyslové politiky, proto se nám jevilo být vhodné zhodnotit, jak vhodné jsou tato opatření a podnítit opatření další týkající se potřeby nové průmyslové politiky s horizontem 2020. 1. března na Radě pro konkurenceschopnost byly schváleny závěry rady, které se týkaly e, činnosti v rámci Evropy. Komise byla vyzvána promyslet novou průmyslovou politiku až do, roku, do konce roku 2010 pro nás. To znamená, že průmyslová politika musí být schopna podnítit trvalou održitelnost i inovativnost evropských podniků, tak aby jim zajistila konkurenceschopnost na světových trzích. Podtrhujeme tedy udržitelnost i inovativní e, význam. Hovořil o tom i ministr Sebastian již před pěti měsíci a například automobilový průmysl zde hraje důležitou roli. Dále elektroautomobily, to je také velice významné téma pro budoucnost Evropy. Samozřejmě jsme nestráceli ze zřetele ani energetickou bezpečnost a vývoj v této oblasti. Potřebujeme obnovitelné zdroje energie a to znamená zapojení dopravního sektoru a snížit závislost na energiích. Elektroautomobil se stal prioritou španělského předsednictví také, abychom snížili závislost na fosilních zdrojích. Dále se to týkalo také snižování emisí CO2 a větší integrace zdrojů energie a snížení poptávky po elektrické, elektrické energii. Je to inovativní technologie, která má hrát důležitou roli při novém nasměrování automobilového průmyslu v souvislosti s hospodářskou krizí. Při redukování naší závislosti na ropě je důležité také podporovat úspory a účinné využívání zdrojů, obnovitelné zdroje, energie, bezpečnost, ochran životního prostředí. Dostávám se k technologii. Elektroautomobil znamená také potřebu, aby vznikl nový software pro nabíjení baterií, také rozvíjení elektrické sítě sítě a zavedení různých inteligentních opatření, například u inteligentních měřicích zařízení. K tomu byla zahájena diskuze na evropské úrovni, aby se prodiskutovaly možnosti podpory výroby elektromobilů. Týkalo se to evropského automobilového průmyslu, a jeho podpory v evropských zemích. Konala se neformální schůzka 8. až 9. února ke konkurenceschopnosti v San Sebastianu. Zde jsme probrali budoucnost elektroautomobilů, viděli jsme, že to je velice obohacující téma, také jsme zjistili, že zde máme společné zájmy a že jsme přesvědčeni o tom, že hraje důležitou roli pro evropský průmysl. Také se ukázalo, že země si přejí otevřenou strategii, široké spektrum nových technologií, jiné jsou zase přesvědčené o tom, že bychom měli klást jasný akcent na elektromobil. 28. dubna komise připravila eh, informaci o evropské strategii, o Eh, čistém využívání energie automobilů. Potom 6. května parlament schválil usnesení, který požad, které požaduje vytvořit opatření, aby se posílala výroba elektromobilů. 25. května Rada pro konkurenceschopnost přijala závěry, kde podpořila komisi v oblasti podpůrných opatření pro čistá auta a to v souvislosti s akčním plánem. Španělské předsednictví se tedy velmi snažilo vytvořit společnou evropskou strategii pro elektromobily. Výsledkem je ten, že jsme nyní získali podněty pro elektromobily v Evropě. A například Portugalsko, Francie a Německo podepsali eh, deklaraci o podpoře elektromobilů na našem kontinentu. Eh, španělské předsednictví také přispělo k podpoře Small Business Act. Podtrhli jsme, jak je důležité, aby akční plán pro Small Business Act pokračoval i v budoucnu. Ve spolupráci s Evropskou komisí se konala konference na téma výměna eh, dobrých eh, dobré praxe, to bylo 31. května až 1. června v Madridu. Jde také o přepracování o revizi SBA. Small Business Act komise navrhla stanovit cíle pro strategii EU 2020 a prioritně opatření by měla tím směrem, že financování, inovace, růst podniků a internacionální faktory jsou velmi významné a také samozřejmě zapojení malých a středních podniků do digitální agendy. Dále bych rád vyzdvihl ještě tyto záležitosti španělského předsednictví. Politická schoda v oblasti návrhu řízení, rady týkající se harmonizace podmínek pro uvádění stavebních produktů na trh. Za druhé, závěry Rady pro konkurenceschopnost 25. května týkající se Eh, budoucnost eh, trhu v Evropě. Dámy a pánové, eh, vznikl rozsáhlý projekt Solidarity, který spojuje mnoho zemí a mnoho politiků. Zažíváme nejhorší krizi a nejvýznamnější krizi za posledních 80 let a proto musíme definovat nové rovnováhy v celosvětovém měřítku také Eh, byly spekulace proti eurozóně a vidíme, že zde je nutné udělat v Evropě opatření, která budou pro Evropu pozitivní. To znamená, že španělské předsednictví sledovalo hlavně tuto myšlenku. Musíme budovat naši eh, budoucnost a tu se nám podaří zdárně vybudovat pouze potom, když posílíme Evropu. Měli bychom obohacovat eh, sektorální politiky a měli bychom být soudržní. Musíme podporovat inovativní a trvale udržitelnou politiku, abychom se mohli vydat na společnou cestu, která nám umožní čelit výzvám. Eh, až nyní předáme štafetu belgickému předsednictví, tak chceme popřát belgickému předsednictví mnoho úspěchů při pokračování v práci, která není pouze práce naše, ale práce všech Evropanů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji, pane státní tajemníku. A nyní po tomto velmi jasném výkladu máme možnost položit otázky. Už se mi přihlásilo několik zájemců. Paní Dera Madurel se hlásí jako první zahájí diskuzi. Muchas gracias. Děkuji vám, pane předsedo. Pane tajemníku, srdečně vás vítám, děkuji vám, že jste přišel mezi nás a také vám chci poblahopřát jménem své frakce. Chci vám poblahopřát k práci, kterou vaše ministerstvo odvedlo během španělského předsednictví. Protože vaše ministerstvo je rozsáhlé, má celou řadu úkolů a kompetencí, které se z části překrývají s činností našeho výboru. Vy jste nám důkladně vysvětlil úsilí španělského předsednictví chtělo realizovat program, který nám prezentoval minister Sebastian na začátku předsednictví. Byl to ambiciozní program a jsme velice rádi, že dnes můžeme slyšet, že tyto cíle byly z valné části splněny. Vy jste nyní detailně hovořil o těchto tématech. Vysvětlili jste nám, jakou práci jste odvedli za minulých šest měsíců. E, váš výklad byl velmi vyčerpávající, takže možná k tomu není ani tolik otázek. Přesto mi dovolte se věnovat jednomu z vašich témat, jedné z priorit španělského předsednictví. A sice mi jde o elektrotechnologie, které by mohly sloužit jako alternativa vůči Eh, klasickým technologiím v pozemní dopravě. 28. dubna jste řekl, že komise eh, publikovala strategii o čistých automobilech a energeticky účinných eh, automobilech a byl akční plán pro elektromobily. Parlament schválil usnesení, o tom jste také hovořil, zmínil jste také závěry rady. Nicméně jedna věc, pane eh, svátní tajemníku, mi není tak zcela jasná. Domníváte se, že členské státy nyní mají ještě vyčkat, než komise upřesní svá opatření z akčního plánu, anebo se domníváte, že nyní už existuje takový základní minimální rámec, který je dostačující a který umožňuje členským státům, aby realizovali své vlastní plány týkající se elektromobilů? Další otázka s tou předchozí trochu souvisí. V souvislosti s možností mít různé programy, eh, uzvářet v jednotlivých zemích. Vnitrostátní programy by mě zajímalo, jaká očekávání nyní má komise, co se týče otázky koordinace, protože veškerá tato opatření podle mého názoru eh, musí také zohlednit faktor eh, společného vnitřního trhu. A další otázka která z opatření z akčního plánu by se měla realizovat prioritně. Chtěla bych eh, omluvit kolegy, kteří se dnes nemohli dostavit z mojej frakce i z jiných frakcí. Oni mě o to přímo požádali, protože se zde trochu změnil harmonogram. A Někteří kolegové už eh, museli eh, odejít z této schůze, bohužel. Děkuji, paní kolegyně Maja. Gracias, señor presidente. Yo también quiero agradecer. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat panu státnímu tajemníkovi za to, že mezi nás zavítal. A také chci poděkovat španělskému předsednictví, protože ona k nám do parlament, ono k nám do parlamentu docházelo velice často, do našeho výboru. A také vám děkuji, že jste ve jménu předsednictví představil bilanci programu španělského předsednictví. Nemohla jsem zde být úplně od počátku, chci se omluvit. Byla jsem v kulturním výboru, kde byl ministr pro školství. Takže dnes máme tady opravdu velkou řadu zástupců španělského předsednictví v parlamentu. Chtěla bych se zeptat na jednu věc. Víte, že v oblasti bezpečnosti máme společná přání, společné zájmy. Je to něco, co je důležité pro vás, pro vaše ministerstvo, pro španělské předsednictví i pro tento výbor. Ráda bych si vyslechla Eh, váš názor, jak to vypadá? Pohli jste se vpřed v rámci předsednictví, jak hodnotíte vývoj v oblasti eh, bezpečnosti, tedy zabezpečení dodávek? Děkuji. Eh, merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, <clears throat> pane předsedo. Vážený pane ministře, když zde dopoledne jsme poslouchali vašeho kolegu, vaší kolegyni, tak jsme říkali, že je zapotřebí vašemu předsednictví poblahopřát, protože jste se ujali předsednictví v době krize a myslím, že španělské předsednictví se snažilo eh, pracovat co nejlépe a také myslím si, že výsledky vaší práce Mm, jsou velice dobré, dělají na nás dobrý dojem. Byli jste aktivní i v oblasti zemního plynu, jste také jste dosáhli různých úspěchů. Mm, také i vaše zastoupení na radě přispělo těmto pozitivním výsledkům. A také můžeme říci, že vaše práce obdivujeme i zde v parlamentu. Také chceme pochválit vaše úsilí v oblasti obnovitelných strojů. Já sám jsem s vámi spolupracoval um, ve Valencii, když jsme připravovali ten plán pro středomoří. A určitě bych mohl ještě eh, jmenovat další vaše úspěchy, propagace elektromobilů a tak dále. Všechno ukazuje, že vaše předsednictví nemělo pouze vizi, ale také mělo i schopnosti přetavit ty vize do praxe, jednu za druhou. A bohužel jste tedy jste, zde nemohl být dříve kvůli tomu spoštění vašeho letadla. Ale myslím si, že já patřím mezi ty, kteří sledovali vaše práci a kteří ji oceňují. Nyní mi dovolte jednu otázku. Co se týče spolupráce se Středomořím, já sám jsem k tomu trošku skeptický. Hovoří se o velké akci na podporu Středomoří. A tato politika nebude možná, nebude možná realizovat tuto politiků snadno, protože to, je konf- eh, protože to je oblast, kde jsou velké konflikty. A také, když jsem hovořil na konferenci, tak jsem hovořil o tom, že bychom měli nejdříve identifikovat dvě nebo tři země středomoří, které mají určité plány v oblasti obnovitelných energií, například Egypt, Tunisko, Maroko. Také je zde ještě další výhoda, protože tyto země jsou propojené se Španělskem. Takže možná bychom nejprve se podívat na tu věc bilaterálně a začít konkrétně pracovat bilaterálně, abychom postoupili s tím solárním plánem, protože pokud zůstaneme pouze na úrovni metapolitiky, tak nepokročíme nikam. Ještě mám druhý dotaz, který se týká energetického propojení a průmyslové politiky. Ve Španělsku se polemizuje o tom, na základě, také na základě studie jednoho madridského profesora o tom, nebo ten profesor tedy řekl, že podpora obnovitelných energií a podpora energetické účinnosti vlastně ničí pracovní místa ve španělské ekonomice. Mě to překvapilo, když jsem tuto studii četl. Nemůžeme to brát asi vážně, Vy se zastupujete ministerstv a i vaši kolegové, vy pracujete na těch velkých investicích do obnovitelných zdrojů, tak já se chci zeptat, jaké jsou výsledky v praxi. Je důležité, když hovoříme o evropské průmyslové politice, abychom pracovali s konkrétními fakty. O tom chceme dostat Evropu z krize a chceme také znovu zprůmyslnit Evropu. Myslím si, že jednou cestou jsou také ty takzvané zelené technologie. Mohl byste se ještě vrátit a pohovořit o tom, jak to vypadá v té reálné ekonomice ve Španělsku? Děkuji. Děkuji nyní paní kolegyně Hercog. Eh, thanks, Chairman, and eh, thanks, eh, Mr. No, děkuji za slovo. Jsem velice ráda, že k nám pan státní tajemník zavítal. Já se vždycky ráda setkávám s radou poté, co ukončili své předsednictví, protože si můžeme popovídat o tom, co se jim podařilo. A během španělského předsednictví byla velká pozornost upřena na finanční nařízení, na finanční věci, na, um, ehm, ekonomi- na ekonomickou krizi. A bohužel byly často zastíněny některé věci, které jste dokázali zavést a které vy i pan ministr Sebastian, které jste realizovali. Takže je velice dobré, že jste k nám přišli, abyste nám připomněli a poukázali na ty věci, které možná zůstaly trošku ve stínu ekonomickou krizí. Takže dým, například máme zde agenturu ACER, konference o malých a středních podnicích, kterou jste eh, zorganizovali, které jsem se také zúčastnila. Hovořila jsem s panem ministrem Sebastianem, věděla jsem, jak mezinárodní malé a střední střední podniky ocenili tuto konferenci. Já za Maďarsko doufám, že my, až bude maďarské předsednictví, takže se nám podaří splnit alespoň 25% toho, kolik se vám toho podařilo splnit vám. Mám pouze jedinou otázku. Průmyslová politika, digitální agenda a projekty energetické účinnosti. Myslíte si, že mezi těmito třemi uh, Ehm, oblastmi může být určitá synergie, která může také vést, eh, která může být ku prospěchu sektoru malých a středních podniků, protože eh, pokud, eh, myslím si, že byste mohl být určitý synergický efekt a mě by zajímalo, jak se na to díváte. A velice děkuji, že jste mezi nás dnes zavítal. Paul Rybiš. Děkuji, Paul Rybik, jako další řečník. Ano, já děkuji za to, že jste si našel čas zavítat mezi nás do Evropského parlamentu. Domnívám se, že španělské předsednictví nastolilo některá témata, která jsou velmi důležitá, například rozhodnutí o Berek, rozhodnutí, že Berek nyní konečně může začít pracovat. To je v oblasti informačních a komunikačních technologií důležitý krok do budoucna. Domnívám se, že by bylo dobré podpořit Berek také v tom, aby dopromázel naše vnitrostátní šampiony v oblasti telekomunikací do těch ostatních zemí. Takže by jim pomáhal při vstup na těch 26 ostatních trhů. Zde by mohli vzniknout špičkoví evropští hráči. A také, co se týče zastoupení našich spotřebitelů, spotřebitelů z našich jednotlivých států v těch ostatních zemích. Domnívám se, že Berek zde má výbornou možnost zasadit se o naše vnitrostátní zájmy tím způsobem, že náš průmysl i naše občany bude doprovázet i v ostatních členských státech EU a umožní jim stejné možnosti, jako mají doma. Otázka, která je ještě důležitější pro naše občany, je roaming. E, nyní se dostávají na trh nové typy mobilních telefonů, takzvané smartphones. E, lidé si stahují velké množství dat. Nelly Krusová nám zde představitela, že to může být rychlosti až 100 megabitů za vteřinu a když to přepočítám na cenu, tak náš cíl je 50 centů na megabit. To znamená, že účet by znamenal 50 euro za vteřinu, pokud si něco touto rychlostí stáhnete. Domnívám se, že pak by bylo nutné i hned vydat varování, tak jak se to nyní přejeme od toho 1. července. Nicméně chci se zeptat, nemyslíte si, že tato nová forma komunikace je něco, kde by Evropská unie měla více dávat pozor na to, aby spotřebitelé nebyli podváděni, aby zde bylo ještě větší transparentnost a aby nedocházelo ke zneužívání pozice na trhu? Děkuji. Děkuji vám. A po těchto otázkách bych předal slovo španělskému předsednictví, aby na ně závěrem zareagovalo. Děkuji. Bien, eh, muchas gracias en primer lugar Quiero... Velice vám děkuji za tyto dotazy. Chtěl bych vyjádřit upřímné díky jménem nás všech, kdo jsme se účastnili Ehm, španělského předsednictví, protože ta naše práce během minulých šesti měsíců byla intenzivní. Snažili jsme se řešit krizi, snažili jsme se, aby navzdory krizi a navzdory různým prodlením a opožděním, aby Evropa nestratila páru, bychom pokračovali stejným tempem. Usilovali jsme o to, aby Evropa mohla pokročit jak ekonomicky, nebo jak v ekonomické oblasti, tak i v sociální oblasti. Chtěla bych vám všem poděkovat za to, že jste uznali naše úspěchy. Paní Hercog, jak paní Hercog říkala, tak je pravda, že některé, některé věci zůstaly trošku ve stínu té krize, ale i přesto, že se pozornost soustředila hlavně na krizi, tak v mnoha oblastech bylo učiněno spousta práce. To je také uznáváno. A my velice rádi, nebo jsme velice rádi, že um, jste nás takto ocenili. Myslím si, že všichni, kdo tak usilovně pracovali na předsednictví, tak budou velice rádi za vaše slova a budou na to hrdí. A nyníž přejdu k těm dalším otázkám. Pokusím se je seskupit do určitých skupin. Za prvé jste zmínili eh, elektrická vozidla, možnosti určité koordinace zeptali, jestli se na to, zda mají členské státy ještě čekat, nebo zda mají rychle přistoupit eh, k další akci. Myslím si, že obecně můžeme říct, že takovéto čistě elektrické vozidlo, které můžete zapojit do sítě, nebo ta hybridní vozidla, ta budou asi, to bude asi záležet na členských zemích, jestli to pro ně bude prioritou nebo ne. Pak zde máme také otázku neutrality sítí. Myslím si, že um, u těch elektrovozidel jsou velké, je zde velký potenciál, protože mají nižší spotřebu, také to souvisí s vývojem nových technologií, automobilového průmyslu a souvisí to i s telekomunikačními technologiemi a vývojem dalšího softwaru. Toto jsou všechno oblasti, na kterých Evropa může stavět a můžeme se dokonce stát lídrem ve světovém měřítku. Já si myslím, že ostatní země světa eh, se dívají, jak postupujeme a vidí, s jakým zaujetím pracujeme na těchto otázkách a vidí, že se snažíme o koordinaci ať už se tedy jedná o ta čistá elektrická vozidla nebo o další věci. Jsem přesvědčen, že komise postupně zavede větší stupeň koordinace, ale zatím bych navrhovala, aby se každá země snažila o vlastní pokrok. Ve Španělsku jsme začali uh, provádět celostátní strategii pro elektrická vozidla. Máme zvláštní státní plán pro období 2010 až 2012 a vím, že i další země pracují nebo mají podobné plány pro elektrovozidla. Takže to byla tedy ta otázka, co se týče těch elektrických vozidel. Dále, ehm, další poslanec nebo poslankyně se ptali na to, jaké máme priority Hovoří se o jednotném trhu, ať už o jednotném trhu v energetice nebo v telekomunikacích, eh, o jednotném trhu vlastně v jakémkoliv oboru. Myslím si, že je důležité, abychom měli velký vliv ve světě, aby ten evropský trh měl vliv ve světě. Je důležité hlavně eh, prosazovat interoperabilitu a propojitelnost – A co se týče financování, tak je důležité, aby Evropská investiční banka mohla více podporovat také inovace i v těch elektrických vozidlech. A co se týče, e, také jsou zde bezpečnostní požadavky, e, které se týkají schvalování typů nových elektrovozidel. Také je důležité ještě budovat dobíjecí stanice pro tato vozidla, která musí být eh, v celé Evropské unii. Myslím si, že ještě mm, komise i členské státy mají hodně práce, ale budou v tom úspěšné. Nyní dále otázka se týkala zabezpečení dodávek. Předsednictví se tomu věnovalo jak na vnitřní úrovni, tak na vnější úrovni. Co se týče těch vnitřních, eh, té vnitřní úrovně, tak zde máme novou úpravu o notifikaci projektů. Taky zde máme další návrhy, které se týkají eh, regulace, nového nařízení o zabezpečení dodávek, o kterém jsme hovořili, nebo o kterém jste hovořili předtím. Také je zde e, vlastně vlastní iniciativa parlamentu, která proto byla velice důležitá. Také je zde zatím pro, provizorní dohoda, která má být předložena parlamentu. Parlament o ní bude hlasovat. Musí s tím ještě souhlasit rada, ale už existuje určitá provizorní dohoda, která ukazuje, na to, kolik práce už jsme učinili. Chtěl bych také poděkovat panu Claudu Tomasovi za jeho laskavá slova. Hovořil o práci španělského předsednictví v pozitivním duchu. Co se týče ještě zabezpečení dodávek, tak musíme snížit naše závislost na dodavatelích a musíme tedy zvýšit svou nezávislost na straně dodávky nebo poptávek, poptávky i nabídky. Co se týče vlastně té nabídky, tak zde máme nyní větší eh, paletu obnovitelných zdrojů. A opět bych chtěla ještě navázat na otázku pana Tomase Ptal se, nebo hovořil o jedné studii madridského profesora. Byla to studie o, o tom, že obnovitelné zdroje vlastně um, ničí pracovní místa. Tak, pokud eh, připravujete seriózní studii o dopadu alternativních zdrojů, tak si myslím, že přece nemůžete dojít k závěru, že dojde k rušení pracovních míst, protože pracovní místa jsou rušena tehdy, pokud využíváte zdroje neudržitelným způsobem. Pokud eh, plítváte zdroji, pokud nevyužíváte nejmodernější technologie. A naopak ty obnovitelné zdroje přinesou nové technologie, nové nevyčerpatelné zdroje energie. A je zřejmé, že zapotřebí ještě zlepšit úspornost eh, energií a energetickou účinnost ještě nemáme přesné informace, které se týkají výkonnosti těchto nových energií, ale je jasné, že to je taková bezpečná cesta vpřed. Musíme s tím samozřejmě zacházet s rozumem. Španělské předsednictví usilovně pracovalo na tom, aby směrnice, která byla přijata v roce 2009, byla zavedena do praxe, aby eh, byla přetavena v národní plány. Byly jste určité pochybnosti o transponování této směrnice a proto jsme v Pamploně v Dubnu uspořádali velký seminář. A ten seminář eh, byl velmi úspěšný. Myslím si, že to přispělo také těmto vnitrostátním, těm národním plánům, které mají do 30. června členské státy zaslat komisi. Nyní, takže to byla ta strana té nabídky. A teď ta strana poptávky. Tak zaprvé je důležité přemýšlet o úspornosti, o energetické účinnosti. E, můžeme se třeba podívat na program špaň- e, švédského předsednictví, tam e, se jednalo o energetické úspornosti budov a také o označování ekologicky šetrných výrobků o energetických štítcích. A v některých případech došlo ke spoždění a k prodlevám. My si myslíme, že by zde měl být určitý energetický akční plán nebo akční plán pro oblast energií, což je také součást strategie 2020. Je to dost těžké vzít všechny ty díly skládanky a složit je dohromady a vytvořit z nich strategii 2020 a všechno to ještě dohromady skoordinovat a ještě do toho zapojit všechny ty nové technologie, protože dnes vidíme, že je celá řada nových technologií a technologií, které mohou s pomoci zvýšit účinnost a výkonnost, které také mohou zvýšit konkurenceschopnost evropských podniků a dosáhnout růstu. Myslím si, že celkově se může zlepšit i postavení evropských společností v celosvětovém měřítku. Evropě by se mělo lépe dařit ekonomicky. Dále, pokud chceme zlepšit eh, bezpeč, zabezpečení dodávek, tak musíme zlepšit propojenost v rámci Evropy, protože jinak se to nepodaří. Také je to jedno, jedna z priorita, je, je to i trošku záležitost celského rozumu. Když chceme digitální trh, nebo chceme se společný digitální trh, chceme také společné normy pro elektrická vozidla, chceme také propojenější Evropu i v oblasti energetiky a myslím, že tím e, propojováním se zlepší účinnost a zároveň se tím budeme chránit proti, proti nebezpečí eh, například eh, nějakého nedostatku surovin a dodávek a různých přerušení dodávek. Také jsem hovořil o určitých jednáních se třetími zeměmi. Také jsem hovořil o Unii z prostředomoří. Můžu zmínit i mm, spolupráci s USA, konal se například summit premiérů Budapešti v únoru, který se zabýval zabezpečením dodávek. A ještě se chci vyjádřit k Unii pro středomoří a k plánu pro solární energii. Také na to padla otázka. Souhlasil bych s tím, co e, říkal pan poslanec eh, nebo paní poslankyně, kteří položili tuto otázku. Jedná se o oblast, kde dochází k různým konfliktům, takže to bude těžší, ale to, že to je těžší, nás přece eh, nemůže zastavit. Naopak, my musíme ještě naše úsilí, my se musíme ještě vybičovat, protože mm, někdy právě ty politické problémy lze vyřešit eh, pomocí určitých plánů, které jsou vlastně pro, eh, které jsou ku prospěchu oběma stranám. A to se týká třeba i energetiky. Dále vy jste hovořil o určitých zemích, kde by možná mohlo dojít k rychlejšímu pokroku. Ale jak jsem již říkal, tak jako, stejně jako v případě elektroautomobilů, tak eh, jisté je to také možné, aby se mm, by ten pokrok byl různý. A můžeme pokrok i stimulovat. Některé země, které trošku, které jsou příliš, nebo které jsou trochu pomalejší, můžeme trochu podnítit a pozbudit k tomu, aby přidali um, ještě se chci vyjádřit k jedné velice dobré poznámce, kterou Eh, říkala paní Hercog. Hovořila o tom, jak propojit eh, tři různé politiky, energetiku, sociální otázky a digitální agendu. Hovořila o tom, jak eh, vytvořit vzájemnou pomoc, jak vytvořit vzájemný prospěch pro, také pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky budou určitě důležité. Pokud se podíváme na tuto otázku z celosvětového pohledu, tak chci hovořit o určitých výhodách. Možná to nebudou nějaké zásadní radikální přínosy a průlomy, ale jde o to, že bude docházet eh, ke zlepšení technologiím. Budou to možná malá zlepšení, drobná zlepšení, ale všechna půjdou jedním směrem. Můžeme se podívat na oblast výzkumu a vývoje, inovací a dalších. A právě výzkum a vývoj a inovace většinou vyplývají z činnosti malých a středních podniků. Evropa možná ještě nevyužívá plně potenciál různých eh, malých závodů a malých podniků. Měli bychom se snažit podpořit malé a střední podniky. Měli bychom také zkoumat nebo prohloubit kontakty mezi podniky a mezi různými výzkumnými středisky, mezi univerzitami. To znamená, že je ještě mnoho věcí, kterým se můžeme věnovat. Snažíme se tedy propojit více průmyslové politiky, snažíme se také <clears throat> propojovat digitální agendu a průmyslové vztahy. Myslím si, že vytváříme, vytváříme takové jemné pletivo všech vztahů a všech sítí. A ještě se chci vyjádřit ke združení Berek. Myslím si, že Berek bude mít eh, zcela jistě zásadní úlohu. A to v různých eh, v různých eh, aspektech. Mm, jde o to, že někdy mm, jsme v pokušení eh, jak si míchat jablka s hruškami a zde v těch telekomunikacích k tomu tak trošku dochází. Je důležité pochopit situaci každé jednotlivé země. Je důležité pochopit, v čem je každá země slabá nebo silná, jakou má minulost, jakou má tradici a že tedy některé země, mm, některé země mají různé tempo Myslím si, že právě vnitrostátní regulační orgány, které se budou střetávat se Združením Berek, budou moci poskytovat tyto informace, bude docházet k analýze těchto informací a na základě těchto informací budeme mít skutečnosti a poznatky, které také povedou eh, činnost komise. Domnívám se, že je třeba, aby Berek pracoval dobře, protože musíme usilovat o vnitřní trh, o a chceme také pomáhat i těm národním šampionům, jak jste je nazval. A nyní se dostávám k analýze, která probíhá na Evropské unii a týká se nejrůznějších parametrů v oblasti informačních technologií a tak dále. Je celá řada menších a středních evropských zemí, které hrají důležitou roli v IKT, v informačních a komunikačních technologiích. A to znamená, pokud chceme vytvořit evropský národní tým, pokud chceme mít hráče z různých zemí v jednom týdnu, týmu, tak se nám také podaří v této oblasti zjistit, jaké jsou rozdíly. Je to celo, otázka celoevropského roamingu, je to otázka vícestranných licencí, Můžeme také zajistit větší interoperabilitu mezi jednotlivými systémy. Takže pokud se nám podaří oboje, tak aby všechny členské státy přispěly svými nejvýznamnějšími aspekty a my bychom vytvořili společný trh, tak by to bylo velmi pozitivní. Navíc je to oblast, která se velmi, vyvíjí velmi dynamicky a někdy je to pro občany až příliš, když jsou konfrontováni s tak širokou nabídkou a potřebují dostat nástroje pro svoji ochranu před podvody. Ještě jednou vám děkuji, byla pro mě velká čest být zde mezi vámi a moci vám naslouchat a děkuji také za vaše slova chvály. I já vám srdečně děkuji. Už vám děkovali všichni a já vám děkuji, pane státní tajemníku, hlavně v těch běžných pracovních dnech, kdy se vedla celá řada vyjednávání, tak vaši spolupracovníci nám výrazně pomohli. Bylo to nejen úspěšné, ale i milé, takže vám děkuji za vaše předsednictví, děkuji také vašim kolegům, kteří přispěli k jeho úspěchu. Děkuji.